spolupracujeme a budeme se snažit přijmout veškeré kroky, které by byly nutné, abychom jeho situaci vyřešili k lepšímu. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. A o těchto návrzích budeme hlasovat v 11.30. Přejdeme k dalšímu bodu, což je eh, případ dívek v Pakistanu. Konkrétně jde o Malalu Yousafzai. A na minutu a půl má slovo paní Gomez. O ataque dos talibã a Malala Yousafzai acordou o mundo. Děkuji. Útok na tuto pakistánskou dívku ukazuje, jak tragická je situace v Pakistánu. Je to nebezpečná země nejen pro Malalu, ale pro všechny dívky. Je to něco, co dokonce islámu odporuje. Pakistánu, v Afganistánu se takovéto věci e, dějí kvůli tomu, že tam působí Taliban, dívky nemají právo na vzdělání, toto právo je jim upíráno, nemohou žít svůj život. Tragédie Malali Yousafzai e, vzbudila velkou nevoli, velké poboření v celém světě. E, tato dívka se setkala s velkou solidaritou, protože jejím údajným eh, přečinem bylo to, že psala otevřeně o právech dívek. Já si myslím, že nemůžeme pokračovat ve vztazích s Pakistánem tak jako doposud. Já si myslím, že eh, všechny úřady a také armáda se musí distancovat od Talibanu protože my nemůžeme trpět takovéto náboženské násilí, které se týká především dívek a žen. Evropská unie zkrátka nemůže pokračovat ve vztazích s Pakistánem tak jako doposud. Nemůže nadále investovat do této země, nemůže spolupracovat s vládou, která udržuje styky s Talibanem. A není možné, aby se bránilo dětem v tom, že budou chodit do školy. Dívky jsou provdány ve velmi útlém věku a následně je někam zavlečou ozbrojené jednotky, dokonce jsou využívány jako kamikaze. Já si myslím, že to je skutečně e, znepokojivá situace. Evropská unie se mobilizovala a já si myslím, že musíme proti Pakistánu zakročit. Děkuji. Děkuji. Děkuji na minutu pan Provera. Děkuji, pane předsedo. to, to je případ tedy, kdy tato dívka chtěla chodit do školy a domáhala se eh, práva eh, na eh, mm, školní docházku všech dětí a byla ohrožena Talibanem do té míry, že na ní vystřelili a postřelili do hlavy. A tento atentát, útok ze strany Talibanu nemá jenom politické, náboženské důvody, ale ne, vůbec jde o to, že chtějí zrušit a upřít veškeré základní práva, základní práva žen na školu, na vzdělání. Toto je způsob života, který Taliban navrhuje muslimskému světu, to znamená zcela pohrdá životem svým i jiných. My samozřejmě odsuzujeme tyto akty Eh, tyto násilné útoky, akty, ale celý islám, takzvaně umorněný islám, by měl také zvednout silně hlas spolu s námi a odsoudit tyto zločiny. Mlčet, mlčet by znamenalo souhlasit a být v podstatě eh, spolupachatelem, což je netolerovatelné. Děkuji, pane Provera. A minutu má slovo paní Andrej Kene. Děkuji. My jsme hovořili o případy, případu Malala Yusufzai. Tato dívka z Pakistánu, která 9. října na cestou do školy byla postřelena do hlavy a do krku, byla vážně zraněna. Samozřejmě, že my jakožto Evropský parlament pevně stojíme za ní a za její rodinou a to jasně vyjadřuje i naše usnesení. Taliban eh, má jasnou eh, zodpovědnost za tento útok. Dokonce říkají, že se pokusí ji zabít znovu, pokud eh, se vzpamatuje ze svých zranění. A ženy a dívky jsou i nadále obětmi domácího násilí, obchodu s lidmi, nucených sňatků. A pachatelé násilí vůči nim jsou nadále bez trestu. Já si myslím, že kdekoliv se děti stanou cílem vojenských útoků, kdykoliv je to tolerováno vedoucím uh, režimem, tak není žádná budoucnost. Lidé by měli chodit do škol, lidé by měli být vzdělanější, děti by měly být vzdělanější a jestliže jim jejich rodiče upírají i základní práva, jako je právo na vzdělání, tak je to skutečně žalostné. Děkuji, paní Andřekene, pan Čarnecký, minuta. Pane předsedající, paní panově, to nie jest... Pane předsedo, dámy a pánové, toto není žádná výjimka. I když samozřejmě tento konkrétní případ eh, dívky Malaly je velmi smutný. Ale my si musíme uvědomit, že takovéto situace se opakují zas a znova. A to nejen v Pakistánu, ale v celém regionu. Myslím si, že jednu věc bychom si měli zcela jasně uvědomit. Měli bychom nahlas říci to, o čem většinou mlčíme. Velká část této společnosti, společnosti v Pakistánu, akceptuje Taliban a praktiky Talibanu. Já si myslím, že to je to skutečné drama, protože to bude mít velký dopad na budoucnost této země a celého regionu. Byl bych rád, kdybychom dali našim partnerům, nejen z Evropy, kteří spolupracují s Talibanem najevo, že eh, si musí položit otázku, jestli skutečně jednají legitimně. Musíme tady dbát především na dodržování lidských práv. Děkuji, pane Černecký, a nyní paní Lambert. Thank you, President. I think we've seen the... Děkuji, pane předsedo. Viděli jsme, že on není tak snadné se postavit proti Talibanu, když eh, eh, Eh, vy osobně, vaše rodina a vaši blízcí jsou eh, ohrožováni, dokonce vražděni, útočí se na ně a musíme eh, obdivovat odvahu Malaly a dalších dívek a chlapců, kteří chtějí chodit do školy, i když jim jiní vyhrožují. Zde i v Pakistánu eh, to vzbudilo velké vzrušení a mm, tato tragická událost vzbudila vel, eh, velký odpor a to musíme podporovat. Mm, zde i se snaží změnit zákony v parlamentu, ale problém je potom implementace, protože pro některé, jako Taliban, eh, vzdělání je hrozba pro mocenské struktury. Tisíce, tisíce útoků na školy, v této oblasti Pakistánu eh, jsme již viděli a proto je třeba, aby vláda investovala do eh, všeobecného vzdělání a musíme je podporovat v tom, jak to jen půjde, aby skutečně mohli se postavit proti těmto silám útlaku. Děkuji, paní Lambert. Minuta, pan Benion. Děkuji, pane předsedo. Toto naléhavé usnesení, které podepsali všechny politické strany, odsuzuje útok na eh, Malalu Yusafa. Já bych rád eh, poblahopřál eh, lékařské záchranné službě, mm, jak v Pakistánu, tak v Birminghamu, protože si myslím, že to byla velmi dobrá péče. My si musíme uvědomit, že Malala realizovala kampaň ve prospěch eh, vzdělávání dětí. Tady se děti nuceně provdávají eh, a rodiče neposílají do školy. Já si myslím, že musíme vyzývat vládu v Pakistánu, eh, aby posílila své snahy při poskytování základního vzdělání dětem, především dívkám. My si musíme uvědomit, že Tady jsou ty životopisy poměrně podobné. Je tu mnoho dětí, které nechodí do školy. Eh, my jim nemůžeme říkat, co mají dělat, ale musíme je v této obtížné situace eh, musíme jim pomáhat. Eh, jak je možné, že ta dívka byla zast, nebo postřelena proto, že chce chodit do školy? Děkuji. Děkuji, pan Murphy, minuta. President, děkuji vám. Na úvod mi dovolte vzdát čest Malaje za to, že bojoval za práva na vzdělávání. Útok Talibanu na její život je eh, skutečně ukázkou eh, nesnadné situace žen v Pakistanu Je to třetí nejnebezpečnější místo na světě pro ženy. Stovky škol jsou terčem útoku radikálů pravicových islamistických skupin, které stále sílí. A vždycky jsou to obyčejní eh, pracující a zejména ženy, které eh, nej, nesou největší zátěž a samozřejmě, že to, co se děje v Pakistánu, nelze oddělit od toho, co se děje v Afganistánu protože eh, jak v Afganistánu, tak v Pakistánu nemůžeme tyto síly eh, vnímat odděleně od ehm, Američany vedené okupace Afganistánu a útoku dronů v Pakistánu počet vys, vysokých eh, představitelů eh, vojenských skupin je velmi malý a jsou to asi dva 2, eh, procenta, ale naopak to pomáhá s náborem dalších osob do řad radikálů. Takže válka musí skončit. Děkuji, pane Murphy, a nyní přejdeme k politickým skupinám. Tady vidím modrou kartu, prosím. Pane Murphy, pan Tanok má na vás modrou kartu. Pane Tanoku, máte slovo. Pane Murphy, můžete laskavě mi vysvětlit, eh, Eh, jak je to s tou invazí USA, protože to před, tady šlo o odvetu na útok na New York, který zabil 3000 lidí. Co to má co dočinění s pokusem o vraždu této malé dívky, která vede kampaň za vzdělávání? Takže vy jste úplně ovládnut nějakými těmi eh, principy imperialismu. Můžete to vysvětlit? Proč? I will quite easily... Velmi snadno to vysvětlím. Děkuji cituji eh, zprávu, která říká, že americké útoky napomohly eh, nabírá náboru lidí, eh, lidí do ozbrojených skupin. Okupace Afganistánu a válka dronů v Pakistánu v podstatě přiměly Eh, nebo byli pomocnou, podali pomocnou ruku těmto radikálním silám. A to jsou ty samé síly, které útočí na školy, jsou to síly jako je Taliban, které se pokusili eh, zabít Malalu. Takže to je pouze eh, to, že si uvědomuje tuto realitu. Můžete, jako byste mohl hájit, že třeba útok na Afganistán měl opra- opravdu něco společného s útokem proti New Yorku 11. září. Já myslím, že tam ta konekce je velmi malá, že to byl pán, který už existoval diskutoval předtím. Děkuji. Nyní politické skupiny. Na minutu má slovo paní Korhola za EPP. Děkuji. Velmi nadšeně jsem eh, sledovala eh, práci eh, této ženy. Byla tu dokonce před eh, eh, svou smrtí a eh, my jsme věděli, že její práce je velmi cená a že je velmi ohrožena. Nicméně tentokrát se ukázalo, že solidarita v Pakistánu byla velká Všichni se postavili proti tomuto násilnému činu. Jde o právo na vzdělávání, na školní docházku. Já si myslím, že to je velmi důležité v boji proti terorismu, protože Malala eh, ve velmi útlém věku založila blog, eh, kde eh, tedy psala o tom, jak schovávala učebnice, jak je studovala v tajnosti, protože Taliban to zakazuje v Pakistánu chodí mnoho dětí bez bot a většina z nich jsou e, dívky. Já si myslím, že Pakistán má v Malale novou hrdinku, která se jasně staví proti terorismu a já si myslím, že budeme potřebovat i jiné nástroje. E, Malala říkala, že pokud nová generace nedostane zbraně, dostane, nedostane k ní, dostane zbraně. Děkuji. Děkuji paní Korholo, paní Geringer za uh, eh, socialisty demokraty. Děkuji, pane předsedo. 9. října tohoto roku byla postřelena 14-letá dívka do hlavy a do krku. Byla těžce zraněna v důsledku tohoto útoku. A to jen proto, že e, vystupovala ve prospěch práva na školní docházku. Taliban naznačil, že bude e, útočit na všechny, kteří se postaví proti pakistánskému právu. Malala se stala hrdinkou. V loni ozbrojené skupiny eh, uskutečnili 162 atentátů na školy. Pakistánská vláda zavedla určité zákony, které mají školy chránit, ale dříve, než budou tyto zákony uplatňovány, uběhne ještě dlouhá doba. To znamená, že musíme na pomoci eh, školy v Pákistánu, eh, musíme jim tedy hm, pomoci a musíme nabádat Pakistán, aby dodržoval mezinárodní dohody a aby eh, neupíral dětem právo na školní docházku. Děkuji. Na minutu má slovo paní Kiel Nielsen. Děkuji, pane předsedo. Pokud eh, nebudeme dávat tušky a pera eh, těmto mladým generacím, tak jim Taliban dá zbraně. To jsou slova Malala, která velice dobře pochopila, že třeba bojovat proti tmářství a stala se symbolem. Já chci připomenout, že ta situace je tam ne akceptovatelná. Dívky to prožívají každý den v Pakistánu, jsou předmětem obrovského násilí, o kterém se ani tolik nepíše v novinách, jako třeba před deseti lety, když jsme chtěli odůvodnit, odůvodnit naši vojenskou intervenci v Afganistánu ve jménu emancipace žen také. Nesmíme na ně zapomenout, já chci připomenout zde. A to i afgánští poslanci před pár týdny v Evropském parlamentu nám chtěli sdělit. Oni se bojí, že v roce 2014, po té, co se eh, stáhnou vojska, tak eh, zde eh, opět stane se to, že se eh, v podstatě vrátí do eh, minulosti a že tam opět eh, nastane taková vlastně dohoda mezi vládou a Talibánem. Ne, my jako Evropská unie musíme především finančně podporovat místní združení žen, které bojují za to, aby ženy byly, aby o školy jim byly otevřené. Děkuji paní Kiel Nielsen a za EKR na minutu má slovo pan Nicholson. Uh, thank you very much. Děkuji. Na úvod mi dovolte, abych popřál Malale brzké zotavení. Ona šířila poselství, které eh, je vysoce eh, nad eh, průměr toho jejího věku 14 let. Je to něco, co se týká nás všech 75 milionů dívek ve světě i Malala, bylo upíráno právo na vzdělání a toto právo musí mít. Právo na vzdělání všech dětí je samozřejmě naším konečným cílem a je stále zřejmější, že v mnoha zemích je to problém, který je až příliš relevantní pro dívky. Cíle tisíciletí, pokud se mají skutečně naplnit, tak nemůžeme pomíjet utrpení dívek, jako je Malala, které jsou ohroženy násilím v, každodenním životě a jak vidíme, může to mít někdy zdrcující e, dopady. Země jako Pakistán má závazky plnění práv i práv dívek a musí je naplňovat. A já vyzývám, aby, abychom udělali vše v našich silách na pomoc těmto zemím. Děkuji, pan Nicholson a pan Belder za EFD. Minutu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Podobně jako pan kolega Nicholson, i já bych rád popřál malé brzké zotavení. Doufejme, že se zotaví ze svého těžkého zranění bez následku. Musím říci, že to byla, byl hrůzný čin a že je to zároveň velmi deprimující, pokud si uvědomíme, jak vypadá eh, vzdělávací systém. Eh, často rodiče eh, nutí děti, aby se účastnili akcí islamistických skupin a to má samozřejmě eh, hrozné dopady, pokud jde o celkovou úroveň vzdělávání, především vzdělávání dívek. To znamená, že školský systém je v Pakistánu nedostatečný, nedostatečně financován. Malá pochází z údolí Svat, eh, kde skutečně chodí do školy pouze málo dívek. Já si myslím, že eh, pakistánské úřady bych si měly tento příklad vzít k srdci, konečně něco udělat. A to bychom eh, měli my jako Evropská unie dát jasně najevo. Děkuji, přejdeme k dalším řečníkům na minutu paní Esaja. Děkuji, pane předsedo. Tento pokus eh, vraždy eh, by měl eh, nás všechny přimět k tomu, abychom eh, vyjádřili velkou úctu a respekt vůči této dívce tam víme, že je potřeba spousta reform, je to tvrdá práce a i v Pakistánu nyní probíhá kampaně proto, aby dívky chodily do škol e, i v řadě dalších rozvojových zemích. To platí, protože tam, e, i zde tedy v Pakistánu, e, účast na školství a účast ve všech sektorech společnosti je velice podstatná pro dívky a ženy, kdežto v Pakistánu zatím jenom malé procento žen a dívek umí číst a psát. Mm. Takže to čeká celou generaci, aby mohla se naučit číst a psát a vybudovat lepší budoucnost paní Kretu. Já vám děkuji a chci se připojit k těm, kdo odsoudili tento extremistický útok na Malalu Yousafzal, která se stala skutečným symbolem práv žen a dívek v Pakistánu. Žádáme pakistánskou vládu, aby zaručila její bezpečnost i bezpečnost všech dalších, kdo bojují za lidská práva. Tento strašný útok ukazuje, že extremisté jsou eh, schopni zabíjet i děti v zájmu svých extremistických názorů. Malala zprostředkovala velmi důležité informace prostřednictvím svého blogu, pokud jde tedy o útoky na dívky a školy v Pakistánu. My žádáme všechny orgány, aby bojovali proti diskriminaci dívek v Pakistánu, aby těmto dětem umožnili chodit do školy. Myslím, že Evropská unie má povinnost se aktivně účastnit v tomto boji. Děkuji paní Kretu a nyní přejdeme ke Catch the Eye. Minutu má paní Makovej. Thank you. Děkuji vám. Jakožto Evropská unie máme povinnost hájit základní práva všech občanů a je nepochybné, že tak musíme činit v rámci všech 27 členských států, ale také chránit občany, kteří eh, sídlí mimo Evropskou unii. To znamená, musíme prosazovat základní práva žen a dětí v Pakistánu. Malá Yusuf je 14-letá holka, která byla, eh, dívka, která byla napadena, protože eh, žádala o právo dívek na vzdělání. Je pouze poslední z řady obětí. Pakistán se snažil eh, bojovat s násilím a snažil se bojovat s diskriminací a násilím proti ženám. A i my musíme odvést naši vlastní část, abychom ukázali Pakistánu, že toto nestačí. Že eh, na, na indexu eh, genderové nerovnováhy jsou stále Pakistán je eh, na velmi vys, jednom z prvních míst a musíme každopádně podmínit pomoc Pakistánu základní ochranou práv občanů. Pakistán musí i nadále poskytovat základní vzdělávání a bezpečnost všem i ženám. Děkuji paní Makovej a nyní má slovo Vă mulțumesc, Děkuji, pane předsedo. Právo na vzdělávání je všeobecné právo, které musí být garantováno všude. Diskriminace na základě pohlaví je také nepřijatelná. Já si myslím, že eh, činy v Pakistánu, činy Talibánu v Afganistánu jsou hrůzné a ohrožují eh, tamnější situaci. Eh, došlo k mnoha útokům na školy v minulém roce. To znamená, že to je velmi znepokojivá situace a znepokojivé je i to, že úřady e, zatím e, nezaručily ochranu těchto škol, těchto vzdělávacích institucí. Kromě toho jsou neustále prováděny útoky na e, mladé lidi, na děti, které chtějí chodit do školy. Já si myslím, že tyto útoky jsou motivovány nábožensky, ale není možné, aby existovalo náboženství, které upírá ženám právo na vzdělávání. Já si myslím, že pakistánské orgány musí přijmout veškerá opatření do nutná k tomu, abychom se takovýmto útokům do budoucna eh, vyhnuli a abychom garantovali přístup ke vzdělávání všem, včetně dívek. Děkuji. minuto. Paní Kadenbach, prosím, jedna minuta. Vážený pane předsedo, pane komisaři, v posledních letech také byla situace žen a dívek v Pakistánu často zpracována literárně. To jsou lidé, kteří popsali jednotlivé osudy, jak dět, dětem, tedy dívkám je bráněno chodit do školy, jak jsou nuceny k manželstvím a jak nadále jsou ženy závislí na starších mužích či bratrech. V Pakistánu je podíl e, žen ve výši 30%, ale především musí také dojít k provádění zákonů. Ale já tady vidím na případě Malalaj musíme také poskytnout podporu. My musíme lidská a občanská práva v Pakistánu dále podporovat. My musíme kroky, které byly udělány na parlamentní úrovni, musíme brát v potaz, ale především musíme sledovat provádění. Děkuji a nyní jedna minuta paní Ujoland. Pane předsedo, letos na jaře jsem iniciovala písemné prohlášení o diskriminaci v Pakistánu. Také se to týkalo případu Malalaj. My jsme hovořili o tom, že takovéto osudy se stále v Pakistánu objevují a Taliban a Al-Qaida terorizují obyvatelstvo. Já bych chtěla také vyjádřit soustrast o rodině Malalaj a také bych chtěla eh, eh, podpořit to, aby islámští učenci odsoudili tento čin. Je třeba bojovat proti terorismu a těmto antagonistickým činům. Děkuji a pan Tenok. Pane předsedo, eh, útok na Malálu Jusafsovou byl ohavný zločin Jediným eh, jejím údajným zločinem bylo eh, přimlouvat se za práva dívek na vzdělávání. Je také eh, děsivé, že pakistánská vláda není schopná bránit své občany před takovýmito hrůzami často eh, v konvertité nebo v jiní lidé, kteří se postaví proti zvrácené filozofii Talibánu, jsou eh, čelem, eh, cílem útoku, včetně lékařů, kteří se pokoušeli ji zachránit. To v odsouzení po celém světě zaznělo a i také zevnitř Pakistánu a také to připoutalo pozornost k osudu Malály. A já eh, mohu říci, že jsem hrdý eh, na to, že se jí daří eh, se uzdravit s pomocí britských lékařů v Birminghamu. Děkuji panu Tenokovi a nyní pan Kukan. Minutu. Děkuji, hm, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Rád bych tímto vyjadřil podporu a zároveň i upřímný obdiv náctileté, která se stala eh, symbolem za právo na vzdělání muslimských žen. Eh, pouze eh, čtenáročná Malála Malála Sajová dokázala svými názory a přirozenou odvahou se stát postrachem pro Taliban. To, že práva žen a právo na vzdělání vyvolávají obavy v některých tradičních společnostech, není příliš zarážející. Zaražující ovšem eh, úplně je, že tyto společnosti dokážou zajít až eh, tak daleko, že se eh, snaží zbraní umlčet 14, 14 leté dítě, které volá po právu na vzdělání. Myslím si ovšem, že, že to ukazuje i na slabost Talibánu a těch, kteří se snaží takovými to drastickými způsoby tyto, toto právo potlačovat. Děkuji. Děkuji, pane Kukanem.

paní vysoká představitelka eh, výrazně eh, odsuzuje eh, postřelení mladé dívky v Pakistánu. Považuje to za útok na základní práva a vůbec na občanská práva lidí v Afganistánu. Je dobře, že eh, eh, Malala reaguje dobře na eh, léčbu v Birminghamu a stejně jako ostatní poslanci i my jí přejeme brzké uzdravení. Je nepřijatelné, že afgánský Taliban, které, který nese odpovědnost za útok, ohlásil, že ji opět, že se pokusí opět ji zavraždit, když se zotaví. Je nutno, aby světové společnosti společenství ehm, zajistilo bezpečnost eh, jak Malali, tak její rodině. Tato dívka je známá obhájkyně eh, práva eh, dívek na vzdělávání. Postavila se Talibánu již v roce 2009 v údolí Swat. Vzdělávání je jedna z prioritních oblastí EU pro spolupráci s Pakistánu. Zdůraz je samozřejmě na odborném vzdělávání a tudíž eh, se snažíme také zajistit přístup eh, dívek ke vzdělání. Chceme s Pakistanem spolupracovat na eh, výstavbě vzdělávacího systému a šíření tolerance. Podpora práv dětí a žen jsou často diskutovaným tématem v jednání mezi EU a Pakistánem. A také vysoká představitelka toto téma nadnesla 5. 6. června, když navštívila Pakistán. Pakistán. EU povzbuzuje pakistánskou vládu, aby přijala opatření k zajištění práv žen a navíc poskytujeme finanční prostředky na e, celou řadu e, projektů e, týkající se boje proti obchodování s lidmi, boje proti násilí na ženách, přístup žen ke vzdělání. Důležitá legislativa eh, byla schválena a hodláme těsně spolupracovat i s provinciemi, které eh, nyní eh, mají široké, dalekosáhlé odpovědnosti, ale jsme zneklidněni že eh, eh, toto zastrašování eh, výrazně poškodí pakistánskou společnost. Usilujeme proto nadále podpořit stávající dialogy sektorovými dialogy o bezpečnosti vládě práva, přístupu k justici a lidských právech. Boj proti násilí a extremismu je součástí tohoto dialogu. Doufám, že posílíme naši kooperaci s Pakistánu. Podpora pakistánských demokratických institucí a občanské společnosti společnosti musí být toho ústřední, eh, ústředním prvkem. Eh, tento útok eh, vedl k rozhoštění v celé společnosti. Premiér sám prohlásil, že Pakistán nesmí dopustit, aby budoucnost dětí země byla ohrožena extremistickou organizací. Musíme učinit vše, co umíme, abychom umožnili Pakistánu postavit se proti terorismu a ideologickým motivům nekontrolovanému násilí. Děkuji. Děkuji paní komisařce a e, nyní e, máme sedm návrhů. A dostáváme se e, ke situaci v Kambodži. Jedna minuta paní Gomes